na při zahájení jednání 28. února jsem obdržel žádost od GUE NGL a od Zelených, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru IT e.